Drazí kolegové, budeme pokračovat v zasedání. První bod na pořadu jednání je prohlášení Rady za místo předsedkyně komise, vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně Světového dne boje proti trestu smrti. Ještě než dám slovo panu Kaftelovi, Přečtu část dopisu dětí Sakine, kterou, který jsem dostala a která je určena tedy poslancům tohoto parlamentu v souvislosti se Světovým dnem boje proti trestu smrti. Děkujeme vám za pozornost, jakou jste věnovali případu naší matky Sakine a žádáme i o vaši morální podporu. Naší jedinou nadějí zůstává mezinárodní společenství a právě proto žádáme Evropský parlament, aby zasáhl rozhodným způsobem se všemi nástroji, které má k dispozici, aby pomohl naší matce. Prosíme vás, abyste nás neopouštěli a abyste přijali naši žádost o pomoc. Doufáme, že takovéto primitivní tresty, jako je ukamenování nebo oběšení budou všude na světě zrušeny. Se srdečným pozdravem. A teď prosím, slovo má pan Kastela. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci. Jak říkala eh, paní eh, předsedkyně, já tady hovořím jménem vysoké představitelky Lady Ashton k mm, Mezinárodnímu dní boje proti eh, trestu smrti eh, Aplikace trestu smrti ve světě se e, v tuto chvíli projevuje různě. Velká většina států zrušila trest smrti de jure nebo de facto. A je povzbudivé, jestliže vidíme, že počet těchto států roste. Je tu e, patrná tendence směrem e, k zrušení nebo omezení aplikace trestu smrti ve většině zemí. Kromě toho počet skutečně vykonaných trestů smrti a způsob jejich vykonání zůstává alarmující. 5600 eh, trestů smrti za rok, to je stále ještě 5679 trestů smrti navíc a v eh, v 58 zemích a územích, to znamená, že zatím naše práce ještě neskončila. Kromě toho víme, že tam, kde zůstává trest smrti v platnosti, existují velké vážné problémy, co se týče dodržování mezinárodních norem a standardů, především co se týče omezení trestu smrti na ty nejvážnější zločiny, eh, vyloučení mladistvých nebo zajištění spravedlivého procesu. Čili závěr je jasný v této oblasti Není zde eh, místo eh, pro tichý souhlas. My musíme využít všechny prostředky, diplomatické cesty, uvědomování veřejnosti, aby došlo k realizaci tohoto našeho cíle. A proto vysoká představitelka učinila z Evropské akce pro boj s trestem smrti svoji osobní eh, věc. Co to znamená konkrétně? budoucí služba vnější činnosti bude samozřejmě schopna upírat se o skutečnost, že Evropská unie už nyní je prvním institucionálním aktérem, který podporuje boj proti trestu smrti. Ale tato služba vnější činnosti bude také mít příležitost lépe realizovat náš potenciál. Posílí naši eh, schopnost eh, mluvit jedním hlasem, jedním jazykem a lépe mobilizovat a propojovat a využívat všechny nástroje, které v Evropské unii máme k dispozici pro boj proti trestu smrti. Kromě toho Evropská unie bude nadále lépe sjednocovat své síly s dalšími mezinárodními a vícestrannými organizacemi a orgány v boji pro zrušení trestu smrti. Eh, rezoluce vyzývající k moratoriu eh, na 56. Eh, valném schromáždění OSN na podzim tohoto roku by mělo postupovat k zrušení trestu smrti ve světě. Cílem je, ehm, jak si stále posílit tu tendenci k postupnému odbourávání trestu smrti ve světě. A úzká spolupráce mezi Evropskou unii a Radou Evropy, to je další trumf v našem boji proti trestu smrti. A e, to zcela konkrétně znamená, že třeba spojíme své síly, abychom vyzvali a podpořili e, Bělorusko ve zrušení trestu smrti prostřednictvím společných akcí v Minsku při e, tomto mezinárodním světovém dni boje proti trestu smrti. My jsme hluboce přesvědčeni, že zrušení trestu smrti je nezbytné pro ochránění lidské důstojnosti a lidských práv. Zasazujeme se za zrušení trestu smrti ve všech případech a za všech okolností a, a trvale vyzýváme k jeho zrušení v celém světě a jeho zrušení v celém světě bude, je a zůstane naším hlavní prioritou v boji za lidská práva a já bych rád zde jménem Lady Ashton eh, opakoval naše přesvědčení, že Evropská unie musí zůstat v první linii boje eh, proti trestu smrti. Děkuji. Grazie. Děkuji. Musím upřesnit, že na návrh konference předsedů bude rozprava s jediným řečníkem za politickou frakci, takže v této fázi nebude možné požádat o slovo v rámci Catch the Eye. Je to škoda, protože je to velmi důležitá rozprava. Nejdříve tedy Evropská strana lidová, pan Kukan, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Evropská unie je založena na hodnotách a respektování lidských práv, které musí být neustále e, bráněny a chráněny všude na světě. A toto je něco, co je v samém e, kořenu, v samé podstatě Evropské unie. Dnes nám e, otázka trestu smrti připomíná, že na světě stále ještě existují země, které trest smrti uplatňují. A to je důvodem, proč musíme pokračovat v našem úsilí a Eh, ještě eh, více bojovat proti tomuto postupu. Eh, silná opozice Evropské unie proti trestu smrti nás staví do čela tohoto boje jelikož je Evropský parlament první evropskou institucí, která se do tohoto úsilí zapojuje, tak je naší povinností ovlivňovat další státy, abychom dospěli k úplnému zrušení trestu smrti naše eh, Evropská lidová strana eh, bojuje proti eh, tomuto trestu smrti a Evropská unie by měla nadále vlastně toto podporovat a podporovat iniciativy, které vedou tímto směrem. Zároveň chci také vyzvat eh, vysokou představitelku, komisi a členské státy, aby podporovaly i eh, nadále ty členské státy, které zatím neratifikovaly druhý eh, fakultativní protokol k Mezinárodní úmluvě, aby tak učinili. Eh, ty členské státy, které neratifikovaly protokol 14 k Evropské úmluvě, eh, by tak měly učinit. Eh, je mi líto, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, které uplatňuje trest smrti v praxi. Měli bychom učinit maximum pro to, aby se toto změnilo. Zároveň by Evropská unie měla neustále tuto věc zmiňovat a zdůrazňovat jak na bilaterální úrovni, tak na mezinárodních fórech závěru chci říct, paní předsedkyně, že Evropská unie v tomto směru musí být inspirací pro zbytek světa. Pár dnů před Světovým dnem proti trestu smrti se zdá nadešel ten správný čas, abychom toto znovu a důraznějš eh, řekli. Děkuji za pozornost. Děkuji. Za progresivní alianci paní Gomeš tři minuty. Bělorusie Čína, írán Arábie Bělorusko, Rusko, Čídán. Co mají společného všechny tyto země v oblasti dodržování lidských práv? Tyto země i dál uplatňují primitivní praktiku trestu smrti. Některé státy využívají tuto barbarskou metodu tajně. Například v případě Číny, Egyptu, Malajzie, Větnamu a Tajska je trest smrti státním tajemstvím. V EU pouze jeden členský stát má v legislativě přípustný ve výjimečných případech trest smrti a Evropský parlament v tomto usnesení vyzývá Lotyšsko, aby zrušilo trest smrti. Evropský parlament si uvědomuje, že Evropská unie musí využívat všechna fóra, bilaterální i mnohostranná, v OSN, na mezinárodních návštěvách, na oficiálních cestách, musí využívat všechna fóra k tomu, aby prosazovala zrušení trestu smrti. Je důležité, aby členské státy EU se angažovaly plnění usnesení OSN o moratoriu na trest smrti. Vysoká představitelka paní Ashton by měla dát pokyny zahraniční službě, aby prosazovala a bojovala za zrušení trestu smrti. Dnes už ve 154 států byl trest smrti buď zákonem, anebo v praxi zrušen. Je nevyhnutelné, aby Evropská unie měla specifické odborníky pro oblast lidských práv, kteří by bojovali za zrušení trestu smrti. Je také nutné, abychom měli systém identifikace evropských občanů, kteří jsou odsouzeni trestu smrti v kterékoliv zemi světa a aby Evropská unie udělala vše pro jejich záchranu. Evropský parlament doufá, že co nejdříve se skonkretizuje směrnice Evropského parlamentu o trestu smrti, která se očekává v příštím roce. Nejde zde pouze o plnění listiny základních práv a svobod, že nikdo nebude vyhoštěn nebo navrácen do země, kde by mu hrozil trest smrti. Ale mělo by to platit také pro případ eh, nebo případy třetích zemí, aby nikdo nebyl vystaven riziku trestu smrti. V tomto usnesení je nutno zdůraznit odpor vůči nejbrutálnějším trestům smrti, jako je ukamenování. Máme seznam některých mužů a žen, kteří čekají v celách, v celách smrti na svou popravu a doufají do poslední chvíle, že jejich život bude zachráněn. Proto vyzýváme radu a komisi, aby využili všechny prostředky k tomu, aby je zachránili. Děkuji. Děkuji a za frakci ALDE šáke dvě minuty. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsem velice hrdá na to, že Evropská unie jakožto společenství hodnot e, bojuje jakožto světový hráč za zrušení trestu smrti v celém světě. V rámci jednání s dalšími členskými státy, ať už se jedná o Spojené státy nebo o Irán, stále vyzýváme ke zrušení trestu smrti de jure i de e, facto, neboť je tento trest považován za naprosto nelidský jeho eh, eh, vykonávání je stále více jak se rozporováno a ve výjimečných případech a, a, a, i po aplikovaní v výjimečných případech je porušením lidských práv a především práva na život. My věříme v, v trestání trestných činů i podle mezinárodního práva, ale na základě spravedlivého procesu, což není vždy tak. A spojené eh, národy určili, že mnohdy tresty smrti nejsou eh, vykonávány v těch nejvážnějších případech. A to je velice důležité. Současně eh, OSN bojuje s Iránem eh, také eh, za eh, práva žen a, a mládeže a je vždy potřeba hovořit velmi energicky, když se jedná o taková důležitá témata jako trest smrti. V současné době tady probíhá summit EU Asie a my nemůžeme ignorovat, že v Číně je vykonává nejvyšší počet trestů smrti, ani její jejich přesný počet neznáme v důsledku nedostatečné transparentnosti a v důsledku toho, že někteří popravovaní lidé nejsou, ne, nemají jaksi statut občanů a e, v vykonávání trestu smrti třeba na dětech nebo na nezletilých naprosto nelze, nelze odůvodnit, e, zvlášť pokud se třeba jedná pouze o vyjadřování svého názoru Eh, a eh, tedy v těch případech, kdy jsou trestáni smrtí za projevení svého názoru. A eh, my, my, náš program na ochranu osob před státy vykonávající trest smrti by měl být, jak si, by měl být zahájen v krátké době. Děkuji. Děkuji. Za frakci zelených paní Lochbiller dvě minuty třicet. Danke, Frau Vorsitzende Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Každým rokem je přijatá rezoluce proti trestu smrti a to eh, je jaksi eh, významný příklad toho, co Evropská unie dělá pro boj proti trestu smrti. Nicméně je tady příliš vysoký počet eh, trestů smrti, které jsou ve světě vykonávány, jak říkala místo předsedkyně výboru. Nesmíme zapomenout, že nicméně boj proti trestu smrti je úspěšný a pouze 43 zemí ve světě ten tento eh, trest vykonává. Eh, Evropská unie je jedním z významných hráčů, kteří posunuli tento boj eh, s využitím všech svých bilaterálních kontaktů. My nesmíme eh, ztrácet energii, ale měli bychom naopak ještě více uvažovat o tom, jak zacílit naše aktivity, protože třeba ne všechny eh, eh, země mají stejné vládní struktury a ta jednání budou třeba jiná v Japonsku, a kde třeba existují jiné, jiné struktury nebo v, v, v Iránu nebo v Bělorusku, čili musíme postupovat postupně zacílit skupiny osob, zabývat se problematikou eh, mládeže, eh, eh, mentálně postižených, snažit se to uchopit ten problém každé jinak. Třeba v Číně stále ještě může být někdo popraven kvůli hospodářské trestné činnosti. Takže takto je možná potřeba jak si třeba měnit přístup, jestliže chceme postupně dospět ke zrušení trestné trestu smrti v celém světě. Je to o ladění strategie. Rozhodně, ale přestože ty strategie budou různé, nesmíme přistupovat e, rozdílně k různým zónám. To znamená, nesmíme přistupovat k jednotlivým státům odlišně, e, myslím tedy státům, které mají e, zakotvený trest smrti. Já bych chtěla citovat jeden příklad Numia Čamal, který Eh, je v celé smrti už přes 20 let, on je to afroameričan, není bohatý a v době, kdy spáchal eh, ten eh, čin, za který eh, byl odsouzen, on byl radikální novinář a tehdy jaksi byly, to, jaksi není jistota, jak proběhlo to soudní řízení a já bych chtěla, aby se Evropská unie zasadila o to, aby měl spravedlivý proces. Děkuji. Děkuji. Za skupinu evropských konzervativců a reformistů pan Karim, jedna minuta. Paní předsedkyně, děkuji. musím říct, že i když jsem z frakce ECR, tak mé stanovisko se zakládá na mém osobním přesvědčení. Myslím si, že toto je dobré téma, které jsme dnes zvolili a e, vlastně se takto přihlašujeme k základním hodnotám Evropské unie. Eh, bylo to více jak tisíc lidí, kteří byli za pouhý loňský rok eh, připraveni o život. Eh, celá řada zemí má ještě trest smrti a přitom nemají možnost spravedlivých soudních procesů rozdíl mezi těmito zeměmi, které mají e, trest smrti a užívají e, ho, a těmi, e, které tento trest mají v ústavě, ale nevyužívají ho, nejsou zas tak dramatické, jak by si někdo myslel. V těch, ten údaj, který jsem uvedl z kraje, neuvádí také ty stovky a tisíce lidí, kteří čekají na spravedlivý proces anebo na trest trest smrti v celách. Toto je velice osobní rozprava. Nejde jen o ty, kteří čelí trestu smrti, ale e, jde o další, kteří jsou dotčeni tímto trestem, protože jsou členové rodin, blízké osoby a tak dále. Takže je třeba se zabývat všemi těmito případy. Děkuji. Grazie. Děkuji. Za skupinu GUE NGL má slovo pan Zondergaard na dvě minuty, prosím. Øh, er Děkuji, paní předsedkyně. Návrh usnesení, eh, kterým se dnes zabýváme, eh, stanovuje eh, naše podmínky a náš odpor k trestu smrti. Neexistuje žádné ospravedlnění pro to, aby státy likvidovali občany. Eh, trest smrti sám o sobě je trestným činem a velmi často je to ještě víc, když lidé čekají na vykonání trestu smrti v celé smrti, tak eh, už to samo o sobě představuje způsob mučení. Tento eh, trest se používá také jako zastrašující nástroj eh, k, k umlčení odporu. Viděli jsme to v Iránu. Je to nástroj hrůzy symbol, eh, symbolem je mumie Abujama, eh, afroameričan, který je hlasem eh, těch, kteří hlas nemají, the voice of the voiceless. A v roce 1981 byl tento muž obviněn z zavraždění policisty a 30 let čeká na vykonání trestu smrti po soudním projednávání, které bylo e, víc než rasistické. Návrh usnesení e, ukaz, e, označuje tohoto muže jako příklad konkrétního případu, na které se budeme muset do budoucna více soustředit a až se představitelé Evropské unie sejdou s Američany či s americkým prezidentem, tak toto musí být na pořadu jednání. Je to velmi důležitý příklad, protože je ze Spojených států, eh, které eh, jsou z mnohého pohledu eh, možná nejbližším spojencem Evropské unie, ale v boji proti trestu smrti nemůže být nějaký dvojí metr, pouze jeden metr nepod, bezpodmínečné ne trestu smrti. Děkuji. Děkuji. A za skupinu Evropa svobody a demokracie paní Pizzotto jedna minuta. Drazí kolegové, všichni souhlasíme s tím, že Evropa musí využít své politické a morální síly v kauze zrušení trestu smrti. Nicméně i přes deklaraci principů by Evropská unie měla začít využívat konkrétní nástroje, které má k dispozici. Například by si měla Evropa připomenout, že řada třetích zemí, která pořád ještě má brutální tresty smrti, patří k zemím, které s, Evropo, s Evropskou unii má obchodní a ekonomické vztahy a Evropa by měla těmto zemím připomenout, že když podepíší takovéto dohody, se zavazují k dodržování minimálních norem pro lidská práva. To je věc, která se dnes neodehrává. Evropa dělá, že nic nevidí. Musíme tedy začít hovořit jasně s Čínou, Egyptem, Indiou, Indií, Pakistánem, Bangladešem a tak dále. Jasně hovořit o trestu smrti. Musíme jasně říct, že musí dodržovat tyto normy ve prospěch eh, lidské důstojnosti. Musíme čekat, až se konečně přistoupí k činům, protože bohužel v celé řadě případů se to Evropě zatím ještě nepodařilo. Děkuji. Za nezařazené má slovo pan Golmiš, minuta 30. Prosím. Madame la présidente, mes chers Paní předsedkyně, vážení kolegové, při osmém světovém dní boje proti trestu smrti bych chtěl eh, tady připomenout 200 nenarozených dětí, které při eh, přijdou ve Francii o život. Za Anne Mužel, 29-letá žena eh, zabitá šroubovákem recidivistou, čtyřleté dítě podříznuté před několika dny, kus od mého domu, stařec v Rokebrunu zavražděný Eh, mužem, který už v minulosti byl odsouzen za vraždy nožem, eh, za všechny ty tisíce lidí, kteří jsou zabiti ve Francii, v Evropě a ve světě, za Marie Kristinu, Odo, Nelly Kremer a mnoho podobných, jejichž jedinou chybou bylo, že jednoho dne potkali eh, zločince, který, kterého justice pustila na svobodu. Za všechny detru, za všechny Evráry a za všechny Furnire, jejichž životy, pokud nebyly ztraceny, tak byly minimálně zničeny za oběti slepého terorismu v Madridu a jinde. Myslím na ně, protože za oběti se neuspořádávají světové dny. Světové dny se uspořádávají jejich katům, kteří by si zasloužili spíš smrt. V právním státě a jedině ve správním, v právním státě není trest smrti státní vraždou, ale chrání populaci před eh, Eh, zločinci, eh, které nelze potrestat často jiným způsobem. Děkuji. Grazie. Eh. Děkuji. Ještě dáme znovu slovo radě, takže prosím pana Šastele. Paní předsedkyně, Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, mohu vám než poděkovat za vaše jednotlivé příspěvky, protože prakticky jednomyslně jste nás posílili v našem konání a já konstatuji, že spolu souhlasíme, co se týče významu, který by Evropská unie měla přikládat e, tomuto boji za zrušení trestu smrti. Jak už jsem naznačil předtím, a teď to ještě zopakuji, e, vysoká představitelka paní Ashton z toho učinila e, osobní prioritu a my doufáme, že se svými partnery Evropská unie dojde k úspěšnému výsledku. Naši 65. výročí valného schromáždění OSN s usnesením, které ještě posílí hnutí směrem k univerzálnímu moratoriu trestu smrti. My si myslíme, že zrušení tohoto trestu je e, nutné pro ochranu úcty k lidskému životu, eh, k úcty k člověku. My eh, opravdu jsme pro tento trest smrti ve všech případech, eh, za všech podmínek a i nadále budeme volat po jeho univerzálním zrušení. Tady je to jasné, není možno dát průchod schovývavosti a proto využijeme všechny možné prostředky pro uskutečnění tohoto našeho cíle. Děkuji vám. Děkuji. Dostala jsem pět návrhů usnesení na závěr rozpravy. Rozprava je tedy nyní uzavřena a hlasovat se bude zítra. A nyní máme na pořadu